perché... sedere. Sì. Per favore, colleghi, colleghi, se volete prendere... Mili kolegové, prosím, posaďte se na vaše místa. Rád bych také požádal naše přátele novináře, aby uvolnili tento prostor. Před námi je totiž velice nabitý program. Dnešní den je velice důležitým dnem a nemůžeme si dovolit plýtvat naším časem. A vyčkávat, až k nám dorazí ti, kteří nedorazili včas. A paní Katrin Ashton byla velice přesná, dostavili se, dostavila se k nám přesně v 15 hodin. A je to již po třetí, kdy k nám paní Ashton dorazila. A touto svojí přítomností vlastně zdůrazňuje i důležitost, kterou my všichni přikládáme tématu, které bude dnes projednáváno, to znamená vytvoření Evropské služby pro vnější činnost. Je velice důležité, aby se naše vztahy upevňovaly, aby se vytvořilo pevné propojení, aby se vytvořily velice úzké vztahy, aby docházelo k častým návštěvám, protože parlament zamýšlí, že se chopí své role velice koherentním, korektním způsobem a takto si přejeme pomoci formovat to směřování Evropské služby pro vnější činnost. A proto je tedy zapotřebí, abychom měli jasně stanovenou strukturu našich vzájemných vztahů. A s tímto také bude souviset i návrh, který vám představíme. Týká se to vlastně takových otázek, jako je demokratická kontrola, kterou parlament má díky smlouvám. Na dnešní zasedání jsme přizvali kromě členů našeho výboru také členy výboru pro rozpočet, pro právní záležitosti, pro rozpočtovou kontrolu, pro rozvoj, pro mezinárodní obchod, pro uh, ž, práva žen a pro ústavní záležitosti. A ještě bych rád předeslal, Eh, že budeme muset dodržovat předem stanovená pravidla, budeme mít velice přesně stanovený řečnický čas, takže již nyní se omlouvám, že vás budu přerušovat, i pokud neukončíte myšlenku, kterou jste si přáli rozvést. Když budete klást otázky paní Aštony, je to dnes opravdu nezbytné. Na závěr našeho setkání pak budeme mít takových 20-25 minut času. a v průběhu tohoto času eh, budeme věnovat tematicky tuto dobu setkání, eh, včerejšího setkání ministrů zahraničních věcí. To je takové zhrnutí na úvod eh, co se týče naší organizace práce a protože nebudu zdržovat a předávám slovo paní Katrina Ashton, prosím. Uh, chairman, uh, members, uh, thank you very much. Vážený pane předsedo, milí poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, jsem nesmírně potěšená, že mohu opět navštívit váš výbor pro zahraniční záležitosti. A zároveň, že mám příležitost zúčastnit se této nesmírně důležité diskuze, která se bude dotýkat Evropské služby pro vnější činnost. Jak už vám řekl pan předseda, na konci našeho setkání budeme mít ještě možnost se věnovat i závěrům Rady pro zahraniční záležitosti, která proběhla včera. Pokud víte, tak jsme včera na společném zasedání Rady pro zahraniční věci a pro všeobecné záležitosti diskutovali o vytvoření Evropské služby pro vnější činnost. A jak víte, tak i na plenárce, na poslední plenárce ve Štrásburku jsme o tom hovořili. Proto bych vám ráda poděkovala, vážený pane předsedo, a blahopřála k té obrovské podpoře v rámci hlasování, to znamená podpoře vytvoření této služby. V rozpravě se hovořilo o vytvoření této Evropské služby pro vnější činnost. Je to obrovská příležitost pro celou Evropu. Já si myslím, že je to jedinečná příležitost, která konečně spojila mnoho různých nástrojů, ekonomických, politických nástrojů našeho zaangažování. A dále jsou to nástroje pro rozvoj, pro řízení krizových situací a to vše v rámci jedné politické strategie. Tím hlavním slovem by mělo být maximal, nebo hlavní spojení maximalizovat synergie, to znamená zabránit nějakým obtížným procedurám, a zároveň naším cílem by mělo být posílení našeho kolektivního dopadu přímo na místě. Myslím si, že nejdůležitějším, pokud hovoříme o této externí službě, je to, abychom si uvědomili, že se musíme přizpůsobit no, světu, který se mění, dochází kde k novým partnerstvím, k obrovským výzvám, kterým čelíme. Je to mm, jednak regio, oblast regionálních konfliktů, pandemie, nemoci, energetická bezpečnost, klimatické změny, ilegální migrace a tak dále. Pokud jde o nějaké pozadí této externí služby, ráda bych řekla, že všechny tyto záležitosti jsou vzájemně propojeny. A právě proto potřebujeme komplexní strategii. Musíme mít k dispozici systém, který podporuje tyto strategie a který zároveň podporuje jednotlivé aktivity přímo na místě, přímo v terénu. Musíme propojit správným vhodným způsobem jednotlivé politiky a tím vytvořit mnohem silnější hybnou sílu celé Evropy, protože pokud budeme jedna na tyto záležitosti jednotlivě a vytvářet nějaká sila jednotlivých politik, tak samozřejmě naše, náš vliv na mezinárodní scéně bude menší. Toto je proto ten vhodný okamžik, abychom se odrazili od Lisabonské smlouvy, která nám umožňuje vytvoření efektivnější a silnější zahraniční politiky EU. Neměli bychom snižovat naše ambice, měli bychom využít veškeré veškerých příležitostí a zároveň, si, zároveň se ozbrojit, vyzbrojit různými nástroji, které nám pomohou dosáhnout těchto cílů. A na základě diskuzí z mnoha z vás vím, že máme stejný pohled na tuto záležitost. Velice si vážím i té rozpravy, která proběhla posledně na plenárce a myslím si, že mm, všichni máme podobnou představu určité rozsáhlé služby, která by umožnila Evropě mm, hovořit silnějším hlasem na světové scéně a zároveň zároveň, abychom měli větší odpovědnosti v oblasti bezpečnosti. Chceme, aby to byla služba, která bude rozsáhlá, široká, která opravdu pokryje celou oblast vnitřních vztahů Evropské unie, ale zároveň zabrání duplikaci. Proto ještě jednou děkuji. Děkuji vám všem za rozpravu, která proběhla, za vaši podporu. Asi víte, že jsem odpoledne poté navštívila i konferenci předsedů politických stran, kde jsem měla možnost vysvětlit ještě do detailu externí službu, tuto diplomatickou službu, a když došlo hm, samozřejmě k setkání s zavřenými dveřmi, dveřmi mohu vám říct, že i tam byla ta podpora opravdu velice silná. Vím samozřejmě, že máte velice jasný pohled na to, jak by měla tato služba vypadat, jak by měla být vytvořena. Samozřejmě mm, to je nepochybné, že budete mít nejenom názor a stanovisko k tomu, jak by měla vypadat, ale budete hrát velice důležitou roli, pokud jde o rozpočet, o spolurozhodování, finanční eh, nařízení nebo naopak různá interní pravidla. Ve všem budete hrát důležitou roli, budete mm, mít monitorovací roli v oblasti externích eh, aktivit eh, i včetně společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Samozřejmě, že je té eh, externí služba bude rozpočtově i politicky odpovědna Evropskému parlamentu. Tato diplomatická služba a úředníci, kteří tam budou pracovat, budou spadat pod stejná pravidla finanční kontroly, přesně tak, jako kdyby pracovali pro Evropskou komisi. Úředníci, ať už budou pocházet z jednotlivých institucí nebo z národních, zahraničních služeb, budou mít nejenom stejná práva, ale zároveň samozřejmě i stejné povinnosti. Vliv Evropského parlamentu v tomto ohledu bude nejenom ex ante prostřednictvím rozpočtového procesu, ale i ex post v rámci standardních um, postupů pro rozpočtovou kontrolu. Skutečně doufám a věřím, že budeme moci ukončit ten argument, že tato služba je méně komunitární než komise, i když samozřejmě si myslím, že toto je velice dobrý krok, um, že je to teda dobrý krok k nějakým interstitucionálním snahům. Já si myslím, že to není pravda, protože když budeme hovořit o nějakých záležitostech, které se dotýkají fungování Evropské unie v rámci této služby, to znamená záležitosti, které byly komunitního charakteru v minulosti, tato externí služba bude, bude samozřejmě dodržovat veškerá pravidla komunitního charakteru, bude spolupracovat s jednotlivými službami nebo řekněme ostatními generálními ředitelstvími, přesně tak, jako kdyby to bylo dá další generální ředitelství. To znamená, že pokud jde o rozpočtové záležitosti, role parlamentu se zvýší v tomto ohledu. Neexistuje už džentlmenská dohoda, která by limitovala tento dohled a kontrolu Evropského parlamentu z rozpočtového hlediska. Pokud je o naše delegace v zahraničí, ty budou nesmírně aktivní a budou podporovat rovněž síle Evropského parlamentu. Představitelé těchto delegací, hlavní představitelé, budou k dispozici Evropskému parlamentu, kdykoliv budete hovořit o těch konkrétních zemích zde na půdě Evropského parlamentu. Zároveň se mm, předpokládám, že, budeme, že každá taková delegace bude mít i styčného důstojníka, jakýsi kontakt kontaktní bod pro Evropský parlament. A všechny tyto delegace budou podporovat ofici- i oficiální návštěvy ze strany Evropského parlamentu. Rovněž jsem nabídla další záležitost evropský, evropský takový zvláštní představitelů a e, vysokých představitelů těchto delegací, aby jednak navštěvovali eh, Evropský eh, parlament a dokonce, aby zde byli naslyšeni ještě předtím, než se ujmou své funkce. Dneska máme takový dobrý příklad této aktivity. Asi za dvě hodinky budete mít už možnost eh, setkat se s hlavním představitelem naší delegace v Kábulu v, do budoucna bude možnost se sejít v blízké budoucnosti i s hlavním představitelem washingtonské delegace. Evropský parlament bude hrát důležitou roli v této diplomatické službě, pokud jde o politickou kontrolu, přesně tak, jak je to zakotveno v naší smlouvě. Pravidelně budu, budu mm, kontaktovat Evropský parlament ohledně hlavních aspektů této služby i i společné zahraniční a bezpečnostní politiky a zajistím, aby eh, stanoviska parlamentu byla vzata v potaz. Vím, že rozvojové záležitosti jsou velice blízké mnoha z vás. Eh, navrhla jsem několik konkrétních eh, záležitostí, mm, které by měly umožnit, aby rozvojová pomoc mm, byla opravdu klíčem našich externích aktivit. Chci, abychom měli ehm, jedno místo, které by geograficky pokrývalo v podstatě celý svět, protože ehm, si nevidím důvod, proč by vztahy s některými zeměmi měly mít jiný charakter než vztahy s jinými zeměmi, tak tento horizontální úřad samozřejmě neodebere kompetence ehm, jednotlivým oddělením na straně komise. Ten, tento úřad v podstatě poskytne jenom jakýsi strategický přehled. Zároveň bychom měli vytvořit programovací, programovací politiky určitým způsobem, zasadit do ekonomického, politického kontextu, tak aby tyto politiky byly skutečně efektivní. Proto si myslím, že naše externí služba by měla mít určitý, určitou roli uceleného přehledu, mělo by zde mít roční plánování, identifikování jednotlivých projektů, které ale bude provádět komise a zároveň jednotlivé delegace naší externí služby. Ovšem to neznamená, že by došlo k nějakému přesunu odpovědností. Já budu spolupracovat s panem Štefanem Filem i panem Pilbaxem, eh, pokud jde o Eh, rozvojové politiky, politiky v oblasti eh, sousedství, proto je to vše, bude naše strategické programování bude založeno na jejich návrzích a já zároveň doufám, že oni budou naslouchat i mým myšlenkám a návrhům. Návrhy pro jednotlivé programy budou předloženy společně, budu na tom pracovat já společně s jednotlivými komisaři a předložíme to kolegiu komise. Budeme společně samozřejmě odpovídat i Evropskému parlamentu, protože proces demokratické kontroly, kterým Evropský parlament může kontrolovat naše programy v oblasti spolupráce, jakož i legitimitu našich procesů. Tento, eh, samozřejmě tento dohled bude zachován. Už jsem se zmínila o důležitosti Evropského parlamentu. Ráda bych zdůraznila to, že Evropský parlament není jedinou zúčastněnou stranou. Vytvoření této externí služby bude vyžadovat i podporu ze strany Evropské komise a zároveň dohodu s radou, to znamená dohodu, kterou podepíšou všechny členské státy. Budeme se snažit nalásit dohody mezi jednotlivými zúčastněnými stranami. A to samozřejmě nebude jednoduché. Ovšem domnívám se, že je možné dosáhnout této dohody, pokud budeme flexibilní a prokážeme dobrou vůli předsednictví navrhnu, jakmile každá instituce už um, zpracuje můj právní návrh, abychom vytvořili eh, rámec, rámec pro jednání všech eh, zúčastněných stran parlamentu, rady, komise i mé osoby. Eh, a tak, abychom v této diskusi předložili všechny klíčové prvky, abychom je dali na stůl, abychom o tom hovořili. Já doufám, že budeme schopni nalézt eh, řešení, co možná nejrychleji, když samozřejmě nějaká zázračná řešení neexistují. Eh, ve všem to, tomto úsilí je potřebná neustálá spolupráce mezi členskými státy, komisí i otevřený dialog s vámi, s Evropským parlamentem je nesmírně eh, je pro nás zásadní tak aby tato služba měla smysl, aby nesloužila pouze mně, ale členům komise, Relexu, předsedovi Evropské rady a samozřejmě, aby poskytovala služby členským státům i Evropskému parlamentu. Osobně jsem přesvědčená o tom, vážený pane předsedo, že zde zazní mnoho otázek ohledně našich programů, nebo pokud jde o naše priority v oblasti rozpočtu, nebo um, role v oblasti řízení konfliktních situací, já samozřejmě jsem připravena odpovídat na vaše otázky a budu se zabývat vašimi připomínkami i hlouběji do budoucna. Ráda bych poděkovala panu Peroštatovi, panu Brokovi za čas, který mi poskytli a kterým, kde jsme měli možnost se věnovat různým záležitostem, které představovaly určité obavy. Ráda bych jim oběma těmto gentlemanům nyní poděkovala. Děkuji. Grazie signora alto rappresentante. Děkuji, paní vysoká představitelka. Byla jste velice přesná, když jste k nám dorazila a i maximálně přesně dodržujete řečnickou dobu. Nyní tedy první kolo otázek. To budou tvořit zástupci jednotlivých výborů. V první řadě pan Brod, máte dvě minuty. Srdečné díky, pane předsedo. Paní místo předsedkyně, kolegyně, kolegové. Evropský parlament by opravdu rád uskutečnil smlouvu a chtěl by vidět službu, která bude komplexní, která bude hovořit eh, jedním hlasem a bude zvenčí Evropu reprezentovat jednotně. Ovšem problém spočívá v tom, že máme dva právní zdroje, komunitární a mezivládní. A abychom je svedli dohromady, musíte dosáhnout zázraku. Nejen sladit dvě instituce, ale i dva právní řády, což není lehké. Ale domnívám se, že jste zde vyjmenovala celou řadu záležitostí týkajících se rovněž rozpočtu a absolutoria a e, snižování byrokratické zátěže. My bychom rádi se ptali na podrobnosti, viděli konkrétnější příklady a rovněž institucionální hm, možná výměnu eh, dopisů, případně nějakou dohodu, eh, která by vyjasnila otázku zkoumání a našeho eh, slyšení všech, jež budou kandidáty. Pak umístění té služby. Ehm, její pravomoci by měly být široké, ale zároveň by to nemělo zatěžovat komunitární metodiku. Proto tady mají některé výbory pochopení pro eh, ten tvar, ale chtěli by slyšet nějaké ujištění. A otázka toho, kdo vás zastupuje, kdykoliv tady nejste. Samozřejmě vy se nemůžete neustále účastnit na všech sezeních všech výborů. Otázka zní, budou to komisaři, jež se ujmou eh, těch úkolů, a kdo to bude vůči radě. My nechceme úředníka, generálního tajemníka. My bychom rádi viděli eh, politickou osobu. Ani nesympatizujeme s tou zásadou, že by to mělo jít po starém, čili rotující předsednictví. Děkuji panu poslanci Brokovi. A nyní pan Frhovštab dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že u vytvoření této služby musíme zdůraznit tři důležité věci. V první řadě vy eh, počítáte s právním základem, který z politického hlediska i rozpočtového bude tato služba zodpovědná a bude udělovat absolutorium parlamentu. my k tomu nepotřebujeme další vysvětlení, nám to stačí takto pokud se tam budou uh, užívat ty výrazy politicky zodpovědná, bude tam zmíněno i absolutorium. A za druhé, nejlepší řešení je tedy, abychom měli ambiciozní um, ehm, vnější službu, aby tam byly zapojeny také oblasti jako sousedská politika, humanitární pomoc a rozvoj. A proč? Protože eh, by bylo na nic nemí, kdybychom měli vnější službu a tyto politiky, jako třeba ta sousedská, by stála mimo. Eh, takže musí být zapojena i tato oblast do té vnější politiky. A ta volba je velice jasná. Ehm, buď tedy to bude ta malá vnější služba velice byrokratická mimo komisi, a odpovídat tomu, jak fungovala za Solany, anebo tu budeme mít jiný způsob, rozsáhlou vnější službu napojenou na komisi, protože musí být napojena na stávající instituce, nebude byrokratická a bude obsahovat i ty rozsáhlé oblasti, jako je rozvoj, humanitární pomoc a podobně. A myslím si, že rozhodně parlament půjde pro tu druhou e, volbu. A ostatně to zdůraznil i Elmar Brock, co se týče těch zástupců, to je naprosto nezbytné, to je jasné. Nicméně ti zástupci jsou zodpovědní parlamentu a neměli by to být uh, úředníci. Toto by tedy mělo být obsaženo i v tom návrhu, který předkládáte. Děkuji panu Frostatu a nyní dostává slovo kolega Rabkaj. Na dvě minuty, prosím. Ja, hier sitze ich, wenn Sie mich suchen. Tady jsem. Tady se hlásím, pokud byste mě měli obtíž najít. Já si, pane předsedo paní místo předsedkyně, nejsem v něčem úplně jist, totiž jak bych měl začít. Já sám z hlediska um, své složky, čili personálního obsazení, nemohu vyjádřit zatím spokojenost. Vy jste tady eh, předeslala, že chceme mít otevřené otázky vyřešeny co nejdřív, pokud možno. Ale pokud si chceme um, slibovat, eh, že si budeme hrát do noty, tak je musíme nejdříve artikulovat ty otevřené otázky. A já uh, k tomu mm, Brokovu, k té Brokově zprávě z října loňského roku, jež jsme si odsouhlasili. To je pro mě základ. A bohužel nikdo z vaší služby nevyhledal se mnou žádný kontakt, ani se mnou o tom nejednal, ani neskoušel porovnat různé pohledy na to. Ano, šlo by odpovědět, zatím ještě nemáme konkrétní návrh. Až budeme jednat, až ten návrh bude mít konkrétní podobu. Ale na druhé straně máme nějaké zdroje, máme nějaké dokumenty, nevíme, jakou mají váhu a to samozřejmě taky nejde. Tedy já se zatím nechci do toho pouštět, protože bych jen chtěl prostě poprosit, abychom si rychle navodili dialog, kde byste vy s vašimi spolupracovníky a komise obohatili eh, to, co jsme si vzájemně odsouhlasili v říjnu, o další návrhy. A chtěl bych vědět, kdy můžeme počítat s formálním návrhem, protože i já bych měl tu touhu jako ostatní, abychom co nejdříve ustanovili takovou nezbytnou vnější službu, která bude sloužit eh, našemu společenství, ale nejdřív k tomu musí existovat ty předpoklady. Děkuji. A nyní se táží, zda je v místnosti přítomna paní Gresle. Nevidím ji. Měla pohovořit jménem výboru pro rozpočet. Jak se zdá, není. Takže nyní eh, dostane slovo pan Gualtieri, který tu zastupuje svůj výbor. Děkuji. Eh, jak již vzešlo ze samotného počátku této diskuze, ehm, paní Ashton, vidíte, že Evropský parlament může být vaším silným partnerem. Evropský parlament eh, má víru v silné zahraniční služby, protože bez jejich existence bychom hodně, eh, bychom hodně riskovali. Společné kroky v té zahraniční tématice jsou i možností dalšího rozvoje komunitárního přístupu. Já si myslím, že proto, aby tu existovala ta, tato podpora i když tu existují různé vlivy i vůči členským státům, i mezi členskými státy, tak je důležité, aby i z vaší strany tu byla jasně eh, zřetelná disponibilita, ochota uzavřít opravdový pakt, opravdovou politickou dohodu s parlamentem. Co se týče eh, těch linií, které načrtli i někteří z mých předřečníků, tak eh, ty důležité otázky se týkají právního základu a také způsobu, jak konkrétně bude vypadat to propojení s komisí, i když eh, by tato služba měla být autonomní, eh, zejména v těch rozpočtových otázkách. A pak eh, je tu důležité také to rozhraní v oblasti rozvojových politik, která vlastně bude spadat těm místopředsedům nebo jednotlivým ministrům a podobně. A dále z toho, co jste řekla, považuji za důležité, důležitou i tu možnost překonat aktuální situaci rozpočtu bezpečnostně zahraniční politiky. Je třeba dosáhnout toho, aby se i v této oblasti změnilo postavení parlamentu a aby existovala opravdu efektivní kontrola, co se týče misí. Děkuji a nyní paní Kašton, máte pět minut. Thank you, chairman. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane Broku, <clears throat> Otázka rozpočtové kontroly. Já jsem se snažila poskytnout vše, co o tom vím. Pan Ferhoštad využil, použil tři slova, odpovědnost, um, rozpočtový a absolutorium. Já s tím souhlasím, to je bez debaty. Samozřejmě pokud jde o určitou odpovědnost finančního hlediska, odpovědnost um, naší služby vůči Evropskému parlamentu tam opravdu není pochyb. Já nevím, jak jinak bych to ještě vyš, jinak mohla zdůraznit, vysvětlit. Je to nesmírně zásadní záležitost a opravdu mezi mm, našimi pohledy na tuto věc není rozdíl. Pane Broku, souhlasím s tím, co jste řekl ohledně důležitosti a odpovědnosti na straně komise. Já jsem místo předsedkyní Evropské komise a já budu takovou strážkyní tohoto principu, tak aby odpovědnosti skutečně byly jasné v tomto ohledu. Otázka, když tvoříme takovou novou službu, je, jak to bude fungovat přímo v terénu. Jakmile se snažíte spojit různé prvky zastoupení Evropské unie ve světě, tak aby ti lidé, kteří s námi poté pracují ve světě, různé země, organizace, nevládní organizace, to vnímali jako jednolit, tou službu, tak abychom fungovali poté přímo na místě, v terénu, bez problémů, bezkonfliktně, abyste vlastně ty švy, které to všechno spojí dohromady, abyste je neviděli. Ovšem, všechny tyto politiky musí poté zapadat do určitého rámce, tak jak o tom hovoří smlouva, tak aby jednotlivé organizace věděly, která je za co odpovědná. Já jsem mnohokrát o tom už hovořila v různých interview, nejsem schopná zatím ještě cestovat v čase, takže budete mm, samozřejmě budou fungovat určitě zástupci, aby to nějak fungovalo. Já jsem nesmírně ráda, že se zabýváte touto problematikou, protože já této záležitosti čelím dnes a denně. Vím, že to bude problém. Já se snažím, abych konzistentně byla k dispozici pro vás, pro Evropský parlament, aby vám konzistentním způsobem vysvětlovala vše, jak co funguje. Ovšem nemohu vám slíbit, že budu s vámi opravdu do takové míry, abychom si všichni přáli, nebo alespoň já doufám, že si to přejete stejně jako já budeme na tom spolupracovat, budeme si vysvětlovat, jakým způsobem bychom to mohli mm, provést. Já vím, že chcete určitou, určité politické zastoupení mé osoby, že by tam neměla být, mm, mělo by to fungovat tak, jak se předpokládá před Lisabonem. No ovšem, jakmile všechny tři instituce si k tomu sednou, tak to musíme nějak vyřešit. Zde rada, parlament i komise všichni se budeme muset snažit o nějaké vzájem, vzájemnou zaangažovanost, ehm, to uvidíme. Budeme se o to snažit. Ovšem samozřejmě chápu, aby to bylo, mm, že trváte na tom, aby to bylo ambiciozní, pane Feroštate, aby to bylo politické zastoupení. Pokud nebudeme ambiciozní, samozřejmě tak by to nemělo smysl. Přímo v terénu musíme jasně prokázat, že chceme reagovat na problémy, které nás trápí. Pokud jsme poskytnout našim občanům bezpečnost a prosperitu, tak musíme samozřejmě to vnímat v globálním hledisku a do toho zakomponovat i všechny hodnoty, kterým věříme, to je nesmírně důležité. Ano, jsem nesmírně ambiciozní, měla by to být všeobjímající služba, která ovšem ale převezme odpovědnost za jednotlivé konkrétní kroky. Ano, sousedství to bude, součástí této služby, bude to propojeno s komisí nejenom proto, že já jsem místo předsedkyní komise, ovšem Samozřejmě, že tam je otázka, jak to všechno spojit, tak aby na místě přímo ta reakce byla okamžitá, jakmile vzniknou problémy, abychom na ně reagovali, aby jsme nemuseli využívat nějakou byrokratického postupu. Když jsem naštěvovala naše delegace, tak jedna z věcí, o které vždy žádali, je víc pružnosti, víc flexibility v reakci na problémy, které vyvstanou v tom kterém okamžiku přímo na místě. Pane Rabkaj, budeme s, s, s vámi v kontaktu, budeme hovořit o zaměstnaneckých otázkách, vy jste hovořili o tom rovném um, mm, postupu, přístupu, minimální požadavky, role uh, úředníku a tak dále. Já si myslím, že náš pohled na tuto otázku je podobný, ovšem ještě se spojíme. Pane Gultieri, zmínil jste se o politickém paktu. To je víceméně to, co se snažím. Z politického hlediska chceme být blízkým partnerem Evropského parlamentu a chceme, abyste měli právo vykonávat politickou odpovědnost eh, a politický, politickou určitou kontrolu na touto službou. Děkuji, paní místo předsedkyně. Je opravdu obdivuhodné, jak vy respektujete řečnickou dobu a doufám, že v tom budou pokračovat i další. Nyní pan Salafranka, prosím. Eh, v prosinci jste se zavázala, že politika společné zahraniční bezpečnostní politiky bude kniha, kterou budeme psát spolu. A mělo to rozsáhlý efekt. Nyní tato věta, já to budu citovat v angličtině. Second chance to make a first impression. Nikdy nemáte. Takže nikdy nemáte eh, druhou příležitost, nikdy nemáte druhou příležitost, aby došlo k tomu prvnímu dojmu, takže já bych byl rád, kdyby došlo k nabití takového lepšího eh, dojmu z toho, um, z toho, co jste řekla. Uh, zase tu hovoříme o té společné knize a ta společná kniha by měla být opravdu účinná vnější evropská uh, služba. Politická kontrola a rozpočtová kontrola Evropského parlamentu, ta je důležitá a bylo by to dobré znamení, kdyby i ti šéfové delegaci do Washingtonu a do Kábulu se zúčastnili zasedání Evropského parlamentu. A opravdu tomu tak je, uvidíme to i dnes a to je opravdu důležité. A myslím si, že je důležité, abychom zabránili tomu, aby tato evropská služba se proměnila v takovou uh, oblast, kde se bude zuřivě bojovat o moc mezi jednotlivými členskými státy. A byl bych tedy rád, abyste nám zaručila, že budete opravdu dohlížet na ty eh, zájmy společenství. A byl bych rád, kdybyste mohla odpovědět na tři otázku. Dimenze, politiky přepravy, energetiky, eh, bezpečnosti, dále upřesnění kalendáře, harmonogramu, kdy budete předkládat vaše návrhy a pak, kdy generální tajemník a dva eh, vicetajemníci eh, budou mít tady charakter i politických osobností. To jsou tyto mé tři otázky. Děkuji. Honorevole Vigenin. Děkuji, pan Vigene. Děkuji, pane předsedo. Já vím, že nejste nějak velkorysý o, ohledně času, tedy přejdu přímo k věci. Paní Eštonová, děkuji za vaše úvodní slova. byla poměrně povzbuzující, když samozřejmě máme ještě mnoho podrobností, jež bude třeba probrat. Já mám otázku týkající se náboru těch pracovníků. To je senzitivní otázka nejen pro nás, ale i pro evropské občany. Jak máte v úmyslu zajistit řádné zeměpisné rozložení při tom náboru, zeměpisné zastoupení? Je to velice důležité, zejména pro nové členské státy, pro malé členské státy, aby byly poměrně zastoupeny. Je to něco, co se dá poměrně přesně poměřovat poté, co e, to náborové kolo doběhne. Jak zajistíte, aby stanoviska, aby funkce byly jednak hierarchicky a jednak početně přiměřeně zastoupeny. Já tomu říkám zeměpisně, ale jde o to, aby i diplomaté všech členských států byli přiměřeně um, zastoupeni. Pak ti zvláštní velvyslanci ty máte ve svém organigramu a nedávno jste se účastnila schůzky šesti ministrů zahraničí máte v úmyslu mít ministry zahraničí jako ty zvláštní eh, vyslance. My se nedomníváme, že je to dobrý nápad. To by vedlo k eh, rozštěpení, k rozdrobnění eh, zahraniční politiky. Děkuji panu Figeninovi a nyní dávám slovo panu Lamstorfovi. Minutu a půl. Paní Ašnova, máte přímo před sebou nemožný úkol. Musíte se zabývat zahraniční politikou a zároveň budovat zahraničně politický aparát. Máte na to nezávidění hodno někrát dobu, takže já vám nezávidím, ale abychom se konkrétně věnovali tomu, co chce parlament. To už se částečně udělal, já vám děkuji a nyní moje tři otázky. Jak chcete zajistit koherentnost, totiž to, aby opravdu všichni mluvili stejným hlasem a já se chci navázat zde na to, co řekl pan Salafanga, totiž nepotřebujete generálního tajemníka, ale potřebujete správný tým. A nyní ty interfejsy, čili ten, ta návaznost mezi komisí a e, komisaři. Čili co se týče konkrétního komisaře, tak se to pak bude projednávat na kolegium komisařů. Bude to dvojitý klíč, anebo to budete vy odpovídat v tom konečném um, stádiu, anebo to bude ten komisař. A poslední priorita, to je následující věc, totiž ta vnější služba, to je vlastně taková kombinace, když to srovnáme s podmínkami v dámci, v rámci členských států, s politikou zahraniční a obranou bezpečnostní. A pro nás důležité je, aby tam nebyla zvláštní úloha eh, pro ehm, tu bezpečnostní službu, aby byla kontrolovaná z civilních eh, pozic. Děkuji Lansdor, panu Lansdorfovi, nyní paní Landerf na minutu a půl. You know, I could... Srdečně díky. Já bych téměř mohla promluvit stejně jako kolega Lambsdorff, tedy vemte prosím v potaz všechny jeho otázky, pod něž se podepisuji a já nyní komentuji dokument, který oficiálně nemáme. Totiž Koreper má oficiální organigram parlament ten organigram oficiálně neobdržel. Je to takové trochu ošemetné, ale eh, řízení krize a budování míru, ta způsobilost. Zatím máme radu s misí do Kosova a tak dále, pak máme nástroje e, stability CFSP a podle mě by měli spolupracovat, musí to dávat smysl, ale potřebujeme společný rámec, v němž budou spolupracovat. Nejde prostě vzít strukturu rady zvlášť, a prostě tam je e, francouzský generální tajemník a pak se k tomu nějak jenom přilepí e, ten nástroj rozpočtový a nástroj mezistátní. To já nemohu akceptovat, zejména, že nám chybí, chybí ty civilní způsobilosti a zatím nám příliš eh, moc nepomohly. Tedy nemůžeme mít pouze dva, tři představitele komise, jež tam budou někde sedět a podepisovat šeky. My si přejeme silné, eh, silná oddělení eh, řízení krize a budování míru. A já bych od vás ráda slyšela eh, pár slov na toto téma. Rovněž rozpočtové linie pro každou misi. Zda se to takto bude řešit. Děkuji. Děkuji, paní Brandner. A nyní Pan Tanok, minutu a půl. My budeme vás podporovat v té nezávidění hodné funkci budování tohoto úřadu, ale zároveň 14. bod Lisabonské smlouvy mluví o tom, že tam nesmí být obohaceno ani mm, společná politika bezpečnosti a zahraniční, ani e, obrana o žádné nové funkce. To je mezivládní záležitost a um, má být vedena radou pod vaším osvíceným vedením. E, v posledních letech se to e, sformalizovalo i nábor byl formalizován, tedy je tam demokratický dozor, E, nad EEAS, zejména v oblasti humanitárních aspektů a rozpočtu. Samozřejmě e, bychom rádi měli i dohled nad dohodami o obchodu a o rozšíření ze všemi zemmi, což už vlastně toho požíváme. E, když se mluví o zvláštních velvyslancích a misích, ale máme obavy u Brokova modelu, že totiž ten sui generis, eh, ta služba, je víceméně propojená s komisí a nemá svou vlastní rozpočtovou linii. Já se vás tážu, zda vy máte nějaký jiný oblíbený model a máte pocit, že model pana Broka by nějakým způsobem změnil tvar eh, těch dvou společných politik. Děkuji, pan Mayer, na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo, a také velice děkuji paní Aston. Eh, původně má parlamentní skupina byla velice kritická vůči té architektuře této vnější služby, tedy je to architektura, která zahrnuje bezpečnost, rozvoj, spolupráci, politiku sousedství a která podle našeho názoru by měla být, eh, z ní byla vyloučena ta otázka bezpečnosti. Nicméně věci jsou takové, jaké jsou i přes eh, veškerá naše stanoviska. Byli bychom ale rádi, kdyby se to skoncovalo s takovou provizionalitou, kdyby k ní nenaš, nedošlo. Byl bych rád, abychom měli řádný statut ve chvíli, kdy budeme nabírat pracovníky. Zatím nevíme, jestli je to definováno nebo není. Pak tu máme problém pravomoci, problém organigramu a to si vyžaduje co nejrychlejší odpovědi. Myslím si, že dokud toto nebude vyřešeno co nejrychleji, tak to bude probíhat tak jako dnes, že místo toho, abychom hovořili o vaší návštěvě Blízkého východu, což je záležitost velice důležitá pro Evropskou unii, o tom, jak, co dochází k Jeruzalémě, tak tu hovoříme o nějaké službě, která ještě nefunguje, která má závažné problémy v řešení pravomoci a myslím si, že již nastala eh, hodina, aby tady podle toho našeho kritického náhledu bychom toto měli vyřešit co nejrychleji, tedy tyto otázky, které jsou stále ještě otevřené, zejména tedy to, jak kontrolovat takovouto službu. Jistě víme a víte, že otázky bezpečnosti v 21. století jsou důležité. Je to takový boj o, o kontrolu a řečník byl bohužel přerušen. Pan předseda, omlouvám se, ale jak jsem řekl, musel jsem vás přerušit, protože jste hovořil eh, déle, než byla vaše řečnická doba. A paní místo předsedkyně má 6 minut na odpověď, prosím. Ještě se omlouvám, pan Belder na minutu a půl. Mevrouw de hoogvertegenwoordiger, mevrouw de vicevoorzitter van de commissie. De cruciale vraag die op u af... Děkuji, děkuji rovněž vám, paní místo předsedkyně. Rozhodující otázka, která se zde nabízí, je, jste tady jménem rady nebo jménem komise? To, co zde prezentujete. Máte dvojí klobouk, ale přece hlavu máme jenom jednou, takže ten druhý klobouk přece musí někde jinde vyset. Evropský parlament by vás rád posunul někam ke komisi, ale jak byste to nejraději viděla vy? Kde byste chtěla vidět tu službu? Pokud by to bylo uprostřed, tak by to bylo nejhorší řešení. Eh, jak to vypadá s tím poměřováním sil? Bude to institucionální eh, takový hybrid dvou služeb? To nejde. Přece nemůžeme někomu darovat na uvítanou dva klobouky. Musíte se rozhodnout a já bych chtěl vědět, co si přejete vy radu nebo komisi. Děkuji. A nakonec paní komisařka. Sete minuty. Difficile farlo, ma... Má... Bude to opravdu. Asi obtížné, ale jistě si nějak poradíte. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím na všechno reagovat. A takže druhá možnost na ten první dojem. No tak, já se dě- těším, že budu mít třetí možnost, když budu připravovat tento dokument. Eh, já to opravdu nevidím jako nějaký šílený boj jednotlivých eh, států členských. Já budu bránit naše komunitní zájmy. Jsem zástupcem komise, pokud jde o transport, energetiku, migraci a tak dále. To je jasné, že komisaři, kteří jsou odpovědní za tato portfolia, tak budou dohlížet nad jednotlivými politikami na straně komise a budou poskytovat informace Evropskému parlamentu. Já jsem obdržela takový zajímavý dopis pro pana Kalase ohledně dopravy. Otázka, jak bychom mohli fungovat přímo na místě, když budeme hovořit o otázkách dopravy, které nás mají dopad, ať už jsou to přelety nebo letecké společnosti, tak eh, to znamená, že ty služby, které odpovídají jemu, ovšem to je na straně komise, ale samozřejmě je zde i delegace a já si myslím, že prostě budeme muset si jenom vyjasnit, jakým způsobem budou ty odpovědnosti rozděleny. Já myslím, že by to mohlo být fungovat. Pokud jde o generální tajemníky a tak dále, zástupcem samozřejmě, je zde mnoho úředníků, kteří nás budou podporovat, pomáhat nám, je zde mnoho míst, se kterými počítáme v rámci naší služby, jak to mm, ti to zvláštní představitelé budou zástupci a tak dále, to ještě musíme objasnit. Po, další otázka. Geografické rozložení. Já bych do toho přidala ještě prvek, prvek eh, pohlaví. Já si myslím, že bychom to měli monitorovat. Měla by to být služba, která bude zastupovat celou Evropu, všechny členské státy. Lidé musí mít pocit, že geografické hledisko bylo zohledněno a bude, myslím si, že budeme mít čas to udělat, provést a zohlednit všem členským státům. Jsem řekla, že jsem si vědomá toho, že budou chtít být lepším způsobem zastoupený v rámci těch služeb, v rámci této služby, kterou vytvoříme a já to splním. Všem potřebujeme čas. Musíme to monitorovat, sledovat a myslím, že toho dosáhneme. Nejde pouze o to o, na těch nejvyšších místech delegace, ale řekněme i na těch mm, mm, středně vysokých místech, aby získali zkušenosti, aby to opravdu byli nejschopnější lidé, ale zároveň, aby zde mohli získat další příležitosti a zkušenosti. Pokud je o speciální vyslance. Já se setkám se všemi speciálními zástupci, podívám se na to tento týden, jak vidí oni svou práci a poté uvidíme, jak se od toho odpíchneme. Spíš to, byl ten problém z toho časového hlediska, pokud já tam nemohu eh, je, ta, byl by tam ministr zahraničí. věcí, mohl by mě zastoupit pouze taková jednoduchá otázka. Pane Lansdorfe, ano, je to téměř nemožná práce, ovšem já jsem pořád ještě zde a zatím se mi to daří. Ten jeden hlas, silný hlas, ano, měl by to, měl by to být je, jeden hlavní hlas. I když samozřejmě ten management, hm, senior management, nebo teda ten vyšší management naší služby by měl reagovat na všechny potřeby jednotlivých institucí. Konečné rozhodnutí ovšem bude na kolegiu komisařů podle jednotlivých portfolií. Přesně tak, jak tomu je i do dnešního okamžiku. To znamená návrh jednotlivě, ovšem rozhodnutí bude společné. Na tom se nic nezmění. Jediný rozdíl je v tom, že ta naše vnější služba bude moci rovněž předkládat určité konkrétní obavy a záležitosti přímo z terénu. Já si myslím, že se to tím ještě posílí obrana, obrany záležitosti, ano, budeme, se chtít, budeme chtít parlament informovat, to všem samozřejmě ty, ty hlavní směry, v tom máme jasno. Paní Brandner, krizové situace, konflikty, to je záležitost zásadní, pokud my dvě se neschodneme, tak nebudu kvůli tomu tvořit nějaký nový, nějaké nové oddělení, to samozřejmě, že ne, já si myslím, že, by to, že bychom to měli brát horizontálně, ne vertikálně u nás ve službě, já netvrdím, že naše názory budou asi podobné v této oblasti. Je to v podstatě to jsou věci, které se prolínají naší, prá, na, naší prací, protože například v Somálsku bojujeme proti piráctví, to je nesmírně důležité, ovšem na druhé straně je zde rozvojová pomoc, možnost podpořit místní stát, přechodnou, dočasnou vládu a tak dále, aby byli schopni zajistit lepší bezpečnostní situaci na místě to všechno je vlastně součástí boje proti konfliktům, řešení konfliktům, čili je to taková mm, jakási niť, která je propojena mm, všemi těmito věcmi, to znamená právní stát, bezpečnost a tak dále. To všechno je součástí prevence konfliktu. Generální tajemní, já zatím nevím, mm, jaká bude národnost těchto lidí, to zatím nevím samozřejmě. Pane Tenoku, ne, ne, není to nějak, nějaký přívěšek komise, ale je to jakési propojení, protože já vlastně budu aktivní na obě, v, oběch, v obou těchto místech. A pokud chceme vytvořit tuto společnou službu, tak bychom měli přímo na místě eh, ukázat, že jsme schopni reagovat Mm, někdy budeme zdůrazňovat, řekněme, obchodní záležitosti, na jiné místě klimatické změny, bezpečnost nebo v Somálsku, jak už jsem se o tom zmínila, spíše vojenské aktivity plus rozvojová pomoc. To všechno. Některé z těchto věcí budou, za některé bude odpovědná komise a právě proto to propojení na komisi bude muset být jasně definováno. Jak to, jakým způsobem to budeme definovat, tak to nás ještě čeká. Ovšem já nebudu komisařům brát jejich eh, odpovědnosti, kompetence v žádném případě. Ovšem přímo na místě v terénu Evropa musí hovořit jedním hlasem a lidé budou muset pochopit, že tomu tak je a jak to funguje. Pane Mejere, organigram to já si myslím, že se na to díváme stejně, to znamená ten další rozpoj. Ta civilní služba ještě nefunguje, ovšem já už jsem to tam napsala, prosím, abyste to pochopili, protože my, my, já zatím nemám mm, tu službu, která by to, která by to připravila všechno, všem. Já doufám, že přijdeme s určitým rozhodnutím, které byste mohli podpořit. To bude vlastně základ této služby a to je jedna z zásadních věcí, které snad, kterou snad splníme v krátkém horizontu. Doufám, že s tím budete souhlasit. Blízký východ, o tom budu hovořit za chviličku. Pane Beldře, ještě poslední otázka. Rada nebo komise, co bych si zvolila já osobně, ne, já to vidím tak, že budu fungovat v oběch těchto institucí. Děkuji. Děkuji, paní místo předsedkyně. Není pan Tenok. Já si myslím, že jste neodpověděla otázku o té politiky společné obrany, zda to zůstane v pravomoci rady nebo ne to si myslím, že už jsem odpověděla dříve, že politika, společná obrana politika je v pravomoci členských států. Otázka je, do jaké míry budeme informovat parlament. To je zajímavá debata, jak toho dosáhneme. Pane Tanako? Pane Tanoko, já jsem vám dal slovo, nicméně nemůžeme to takto praktikovat. Tímto se obracím i na ostatním a nemůžete znovu žádat o další otázky, to jenom připomínám do budoucnosti. Takže nyní se obrátíme na koordinátory ostatních výborů a na členy jednotlivých výborů. A žádám vás, abyste položili pouze jednu jedinou otázku. Paní Žoli, prosím. Madame la haute représentante, monsieur le président, Paní vysoká představitelko, paní místopředsedkyně komise, já bych eh, byla ráda, kdybyste nám mohla odpovědět na následující otázku. Lisabonská smlouva eh, dodává určitou autonomii Evropské unii pro rozvojovou politiku. A jejím cílem je snížit v krátkodobém horizontu úroveň chudoby. To znamená, že se zaměřuje více na zájmy těch rozvojových zemí. Jak tedy nahlížíte na roli Um, rozvojové politiky a jak je možné zajistit to, aby tato nebyla podrobena odlišným rozhodováním, uh, které nebudou spadat konkrétně do, těch, do té oblasti nebo do toho splnění cílu snižování chudoby. jsme rádi, že stavíte i otázku rozvoje do centra eh, vašeho zájmu. Mohla byste tedy přijmout naše pozvání a dostavit se do našeho výboru? Děkuji. Pan Zahradil na minutu. Děkuji, pane předsedo. Jen velice jednoduchou otázku, baronce Ashton. Kdo bude řídit co, co se týče pravomocí mezi eh, komisařem pro obchod a vaším portfoliem. Mohla byste nám potvrdit, zda služba EES bude respektovat pravomoci komisaře pro obchod a Digitrade, co se týče řízení a implementace společné obchodní politiky podle článku 2.7 Lisabonské smlouvy. V podstatě souhlasila byste, že ty týmy pro obchod by byly i nadále subordinovány pod eh, generální ředitelství trade a spíše by působili jako takový zprostředkovatelé toho plynulého informačního toku. Děkuji vám. Děkuji panu Zahradilovi a nyní pan Kalfin na minutu. Madam High eh, Representative, uh we still have to deal with... Vysoká představitelko, stále ještě se snažíme vypořádat s institucionálními záležitostmi. Tady jsem, tady mě vidíte, tedy já se ptám jménem rozpočtového výboru mluvíme, že by neměl docházet ke zdvojování mezi službami, což by znamenalo rovněž určité přechody z komise i z rady eh, do služby E, z rozpočtového hlediska, musíme si toho být e, vědomi. Má otázka je o absolutoriu a odpově- vaší odpovědnosti. Strategický program by měl být rozdělen. Implementace zůstane u komise, strategie bude u vaší vnější služby, mluvíme vlastně o asistenci. Kdo tedy bude pak odpovědný z finančního hlediska za tu proceduru? Bude to komise u těch postupů a služba komise nebo vaše služba a vy? A druhá, poslední otázka. Bratner per un minuto. Pan Bratner na minutu. Paní, pardon. Ne, překvapí vás, že i já dneska mám eh, dva klobouky, nyní si dávám ten druhý na hlavu. Rychlá otázku. Jste pro eh, tu třetinovou kvódu u nejvyšších stanovistech a jste pro um, rovnost pohlaví a rovněž na té nejvyšší úrovni, stejně jako o budování míru. Já nevěřím pouze na ten mainstreaming, pokud se někdo uh, soustředí na to, aby to bylo rovně rozloženo. Děkuji, paní Brandner. Nyní paní Hauta na minutu. Děkuji a zdravím vás, paní vysoká představitelko. Již jsme společně hovořili o otázkách mainstreamingu, o lidských právech v rámci rozhovoru o vnější službě. Já vám děkuji za to, že jste zodpověděla na náš dopis a nyní se táží, jak v praxi tyto záležitosti týkající se lidských práv se mohou zapojit do struktur veškeré politiky Evropské unie. Ráda bych slyšela, jak toto zorganizujete, jakou strukturu proto připravíte tak, aby lidská práva odpo- opravdu tvořila součást veškerých aktivit v rámci vnější činnosti Unie. Děkuji, pan Danžan, na minutu. Eh, Děkuji, eh, paní místo předsedkyně. Já bych se rád vrátil jménem výboru pro eh, bezpečnost a obranu k řízení krize, což je důležitý aspekt vnější služby. Jistě budete mít dispozici vojenské zdroje, abyste mohla reagovat rychle na přírodní katastrofy, jako například v Haiti. A já bych rád věděl, nepřejeme si eh, přílišnou byrokracii, chceme eh, přímý, eh, přímou hierarchii a eh, přímý systém, jaký bude mechanismus reakce, aby to bylo dosaženo toho. Děkuji panu Danžánovi a nyní je zase čas na odpovědi. Paní místo předsedkyně, prosím, pokud možno dodržujte řečnickou dobu na pět minut. Děkuji, pane předsedo, paní Žoli, co se týče rozvoje a odstraňování a snižování chudoby. Samozřejmě, to je ten samý cíl a já doufám, že ten rozdíl, který sem vneseme, budou lepší prostředky a vylepšení toho způsobu, jak se o to budeme pokoušet, jak to budeme řešit. To je to nejpodstatnější. A když se dívám na tu práci, když jsem byla komisařkou pro obchod a vykonávali jsme určitou práci například eh, v Haiti, zastávající situace, tak tu vidím opravdovou příležitost eh, vykonat opravdovou práci, kdy se budeme snažit splnit ten náš cíl, tedy odstranit chudobu, že budeme mít více energie a lepší prostředky k dosažení tohoto cíle. K tomu, co řekl pan Zahradil o obchodu, myslím si, že generální ředitelství TRE to asi připravilo pro vás a odpovědě ano, ano, ano, ano. Karl Guty to říká ano. Samozřejmě jediný rozdíl se týká těch vedoucí těch delegací. Oni budou koordinovat to, co, k čemu dochází na místě, proto to říká, takže to bude více než jenom ten informační tok, ale bude tam i větší zodpovědnost. Nicméně on má zodpovědnost za obchodní politiku, má maximální zodpovědnost, to je naprosto jasné. Pan Kalfin, otázka týkající se rozpočtu. Velice důležité a jakožto místo předsedkyně je jasné, že tu máme zodpovědnosti, které mohou být eh, delegovány na mě. Eh, protože i já jsem komisařkou, a, ale v tomto ohledu se vlastně nic nemění, takže je důležité, abychom se nesnažili sem vnášet nějaké další změny v té oblasti finanční kontroly. Přejeme si, aby toto fungovalo ještě účinněji do budoucna. Paní Brandner. Ano, bude to jedna třetina. Já nemám ráda ty podíly, já mám ráda eh, dosažené eh, cíle a myslím, že to je důležité i pro členské státy. Samozřejmě, genderová otázka, genderová rovnováha, to je eh, naprosto zásadní. Já samozřejmě respektuji i muže, ale vím, že tato oblast je dominována muži i v určitých, konkrétně v určitých zeměpisných oblastech. Takže chci, eh, abyste věděli, že se opravdu pokusím učinit maximum i v té otázce genderové rovnováhy. A doufám, že se mi to podaří. Pak ta eh, otázka týkající se lidských práv. Eh, lidská práva se budou, budou tvořit součást všeho, všech oblastí Všichni by měli eh, chápat otázku lidských práv. Pak je tu také ta otázka opravdových reálných odpovědí. Samozřejmě eh, dialogy v oblasti lidských práv budou probíhat, nejsem si jistá, zda k tomu dochází již nyní. Já si přeji tvořit součást těchto dialogů a přeji si, abychom byli inteligentnější v tom způsobu, jak tomuto dochází. A i proto to nadále budeme probírat. Můžeme v tom dělat eh, mnohem více eh, v některých eh, tématech, které řešíme, nebo, si, nebo můžeme být i jasnější v jiných tématech, například jako je to u otázky genderových témat. Zase je tu ještě obrovský kus práce, kterou musíme vykonat. A pan Danžan, jedna věc, která mi byla sdělena již od počátku z té, řekněme, vojenské oblasti, je jasně a stručně eh, řídit toto musí být jasné i v terénu, abychom mohli to hlavní vojenské vedení, abychom mu mohli napomáhat. Když jsem se eh, vycestovala na Haiti, tak jsem viděla jasné příklady eh, o tom, jak ta hierarchie funguje, jak velení funguje. A mohla bych použít i ten italský příklad, um, příklad italské skupiny, která se stávala z celé řady uh, pracovníků, od řidičů sanitek uh, po, po ty, kteří vlastně řídili vrtulníky a všechno velice dobře fungovalo, bylo velice dobře propojeno a byla bych ráda, kdyby tento příklad mohl sloužit pro všechny, zejména pro řešení krizi, pro, to, pro ty lidi na místě, kteří to potřebují. Dobrá, děkuji a nyní a bude následovat další kolečko otázek, které bude věnováno stínovým zpravodajům. V první řadě pan Svoboda, máte jednu minutu. Pan Goldiere už se o tom zmínil, ovšem požádal mě ještě jedna věc, která je pro nás velice zásadní, abych se o ní ještě zmínil pro náš výbor. Vy jste hovořila o tom, že zda zástupce by mohl poté vám pomáhat, pokud je potřebujete, dobře, proč ne? Ovšem, řekněme, že by nějaký ministr musel vystoupit eh, ve vaš, vaším jménem. No tak to nevím, jak to bude fungovat. Nebo ministr zahraničí za předsednictví. Ovšem, bude mnoho příležitostí, u kterých budete potřebovat politické zastoupení, politického zástupce, nebudete se moci zúčastnit sama. Prosím, abyste to zvážila zásadně. To znamená někdo, kdo bude politicky odpovědný, za, bude ve, vaši, ve vašem jménu vystupovat do všem, bude v tom kontaktu s námi, bude nám odpovědný. Já myslím, že se mnou souhlasíte, paní Ještená, že pro občany Evropy a i celého světa by, že by měli pochopit, že jde o společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, ať už to přichází z rady nebo z komise, původně to není důležité. Pro nás to je důležité. Ovšem, vy musíte ukázat našim občanům, že tato politika je skutečně společná a zároveň, že budeme mít společnou politiku v oblasti rozvoje, rozvojové pomoci. Děkujeme, pane Svobodo. Dal, dalším řečníkem je pan, paní Nec. Jedna minuta. Děkuji za slovo. Vážená paní vysoká představitelko, dobré odpoledne. Když jsem se podívala na dokumenty, ať už jsou z rady nebo z komise, z vašeho oddělení, z parlamentu. Hmm, já mohu konstatovat, že jsme opravdu pokryli hodně věcí, došlo k pokroku, máme alespoň takový jasnější pohled na ty opravdu obtížné, nevyřešené oblasti. Jedna z takových nevyřešených záležitostí je vztah mezi civilní a vojenskou strukturou a zároveň teda v rámci Evropské vnější služby. Chápu, že vojenská nebo, nebo ta to část, že bych chtěla mít nějak, nějaký systém vojenského velení, to je zásadní, ovšem to neznamená, že by tam měly být nějaké, mno, několik těchto linií velení. Vy přece budete odpovědná za všechno, jak se na to díváte. Přece to není něco, kde byste mohla se zbavit odpovědnosti. Děkuji. Děkujeme. Paní Lunáček, jedna minuta, děkuji. Paní Ještonová, ještě jedna otázka, která zde již padla, pan, Rans, pan Lansdorf už se o tom zmínil. To znamená, společná zahraniční bezpečnostní politika součástí orgánů, kterými oficiálně nemáme. Vy to máte znázorně jako službu, která odpovídá vám, ovšem ne celého systému. Mnoho z nás si myslí, že to je špatně. Lisabonská smlouva hovoří o e, řízení krizových situací jakožto integrální součástí celého systému. Proto si myslíme, že by to měla být součást systému a ne něco, co stojí samostatně. Někteří z nás budou například proti rozpočtu v tomto ohledu, protože my skutečně chceme, aby to bylo součástí celého systému, ne tak, jak se na to díváte vy. Mohla byste nám říct, zda to teda budete mít v tomto stavu, jak jste nám to předložila, nebo tak, aby to spadalo pod hlavičku externí služby celkově. Děkujeme, paní Lunaček, a nyní pan Poreba, rovněž jedna minuta. Vážený pane předsedo, vysoká představitelko, vidím, já si myslím, že je zde veliké riziko toho, že nové členské státy budou, nebudou dostatečně zastoupeny v této vnější službě. Už to vidíme v současné době i v Evropské komisi. No, myslím si, že i v této nové diplomatické službě to bude očividné. Mám otázku, je zda asi 130 různých delegací Evropské unie, které máme ve světě. Kolik vedoucích eh, si myslíte, že bude z nových členských států? Vy jste se zmínila o tom, že jste pro geografické zohlednění u náboru, že to zajistíte, Ovšem otázka je, jak to teda zaštítíte, jak to dokážete a jaký máte plán v tomto ohledu a jakým způsobem naleznete nějakou rovnováhu mezi členskými státy a jejich zastoupení v rámci vnější služby. Děkuji. Děkujeme, pane Porebo. A ještě další řečník, jedna minuta. Děkuji za slovo, vážený pane předsedě. Děkuji. Naše frakce si, jsou všechny jednotny, že EEAS musí podléhat plné parlamentní kontrole našeho grémia. Ale vracím se k zásadní otázce. Jaké konkrétní kroky byste podnikla při tom, když máte určité komunitární aspekty a zároveň máte různé názory členských států. Jak to budete sjednocovat? Například um, generální zasedání OSN, um, vojenské struktury, jež by měly být někam vysílány, případně ne. Kde tam vidíte úlohu Evropského parlamentu, Evropské veřejnosti, o níž byla řeč, a jakým způsobem pak chcete prezentovat veřejnosti takovou tu jednotnou eh, komunit, eh, unijní politiku? Děkuji panu Šolcovi. Pan další. Presidente, signor Altra. Děkuji pane předsedo a paní vysoká představitelko. Já bych se rád zeptal na to, zda považujete rozvojovou politiku za integrální součást zahraniční politiky. A tedy, zda soudržnost mezi těmito dvěma politikami považujete za zásadní otázku. Pokud tomu tak je, jste toho názoru, že Evropská služba pro vnější činnost a která bude vykonávat zahraniční politiku, bude mít tedy i pravomoci v oblasti rozvojové politiky? Pokud ano, tak bych rád věděl, jaké. A další otázka, v rámci jakých nástrojů hodláte spolupracovat i s komisařem pro rozvojovou politiku? Děkuji panu Proverovi a slovo má paní místopředsedkyně na pět minut. Thank you, chairman. Uh, Za slovo, pane předsedo. Pane Svobodo. Role generálního tajemníka, ministrů zahraničí, zda si udržím kontrolu a tak dále. Já teď budu zastupovat tyto, budu je bránit. Ministry zahraničí opravdu jsou velice nápomocní, protože kdykoliv navštěvují své různé země na svých misích, tak mm, mě o tom informují, vždycky se ptají, zda chci vyslat nějaký jasný signál a na mnoha místech to bylo velice užitečné, kdykoliv jsme chtěli se obrátit na místní vládu a ministři mi v tom opravdu byli velice nápomocní nebo zároveň byli schopni mm, se o mě zmínit, byli schopni mě omluvit a tak dále, čili opravdu byli velice nápomocní. Pokud je o politické zastoupení, už jsme o tom hovořili, začali jsme včera, v této diskuzi bychom měli pokračovat jistě. Chápete, že komise je rada, má na to svůj pohled, budeme to ještě muset nějak eh, všechno doladit, parlament si přeje, aby to byla politická postava, pokud tam nebudu já a já jsem to pochopila. Společná zahraniční a bezpečnostní politika. Samozřejmě, že je důležité, aby to všechno bylo propojeno i s rozvojovými politikami. Měli bychom velice jasně říci, čeho chceme dosáhnout a jak využít vnější služby pro dosažení těchto cílů. Paní Nejc, civilní vojenská struktura. Zásadní je koordinace. Mnoho kolegů se zmínilo o této věci, to znamená, jak na to reagovat z toho hlediska struktury. To, co je jasné, je jedna věc. V konkrétní záležitosti, v konkrétních případech budeme postupovat vždycky odlišně, řekněme, naše role na Haiti je jiná než ta, kterou jsme hráli v čele. Samozřejmě, i když šlo o zemětřesení v obou místech, tak ty podmínky byly jiné. Právě proto musíme všechno přizpůsobit místním podmínkám a poté na to reagovat jiným způsobem. Já budu muset zajistit to, že to opravdu funguje a proto budeme muset civilní i vojenskou složku přimět k spolupráci, aby byla efektivní a aby byla vhodná pro ty, které konkrétní okam- okamžité situace. Paní Libiček, krizový management, krizové řízení, ano, je to integrální součást našeho systému. Ten diagram, který se vidíte, to je pouze takový nástin, je pouze samozřejmě dvourozměrný, kdyby byl trojrozměrný, tak bychom to vnímali lépe. Chceme, aby jsme to byli schopni popsat jasným způsobem. Kdykoliv se snažíte strukturu změnit, tak musí reagovat na konkrétní situaci. Proto ta odpověď na konkrétní problém, krizovou situaci je vždy jiná, například na Haiti nebo Atalanta mise <coughs> nebo mise v Bosně. Ne, nejde o to, že by byly nějakým způsobem odděleny všechny, ale abychom je vnímali jako jakési propojení, když jsme schopni reagovat jiným způsobem na to, a kdyby to bylo trojrozměrné, tak opravdu byste se na to mohla podívat podrobněji. Dále eh, zastoupení nových členských států, každý den eh, o tom někdo hovoří, to eh, je věc, které se věnujeme, ovšem já nějaká čísla zatím nemohu ještě poskytnout, to by nebylo fér. Jsem si vědomá toho, že zde určitá nerovnováha neexistuje zatím. Já se požádala členské státy, aby mi poslali ty nejlepší, nejšikovnější mladé um, lidi, kteří by, nebo teda pracovníky, kteří by mohli pracovat s námi. Budu se snažit zajistit i genderovou rovnost a já doufám, že kvalita jejich práce bude hovořit za vše. Jediné, co vás prosím, je více času. Nemůžeme to přece všechno udělat přes noc. Budeme muset eh, celou mě implementovat a realizovat. Ovšem jsem si vědoma těchto nedostatků a už mám na stole mnoho životopisů. Pane Šulci, ano, jak budeme reagovat na problematiku, kde se naše názory liší. Pokud zastupuji radu, Radu pro zahraniční záležitosti. Samozřejmě tam probíhají jednání, musíme dosáhnout nějaké dohody. Na závěr a je jasné, Například jsem navštívila Blízký východ nedávno. Tím, že máme společnou silnou politiku, jsem schopná jednat efektivním způsobem a to je právě způsob, jak postupovat. Samozřejmě na základě dialogu s Evropským parlamentem, ovšem musíme vybudovat tyto politiky, společné politiky, na těch oblastech, kde se shodneme, kde dosáhneme konsenzu, uvědomit si, jak důležité, abychom tímto způsobem společně fungovali ve světě. Ano, rozvojová politika ta přece musí fungovat a spolupracovat se zahraniční politikou. Všechno, co děláme v oblasti rozvojové pomoci, zahraničních záležitostí by mělo být efektivně propojeno. Reakce na krizové situace, reakce na každodenní problémy, to vše musí v sobě odrážet politiky, které, na základě kterých fungujeme. Děkuji, paní místo předsedkyně této chvíli podle mého seznamu mám volné příspěvky, mám tu 25 žádostí o a bude muset zredukovat na polovinu. Budu samozřejmě brát v potaz zastoupení jednotlivých skupin a pořadí podle toho, jak byly tyto žádosti předloženy. A pokud paní místo předsedkyně bude souhlasit, aby tedy tato debata s kolegy proběhla, tak nebudeme probírat ten eh, druhý bod na pořadu jednání. V první řadě pan Mauro, jedna minuta. Eh, Děkuji, pane předsedo, paní Ashton. Rád bych znal váš názor na institucionální rovnováhu v rámci vašich služeb. Pokud to mám upřesnit, vy jakožto vysoká představitelka společně s předsedou a ostatními členy komise budete potřebovat souhlas Evropského parlamentu. A tak to alespoň to vzešlo z osobního slyšení. A Připadá vám vhodné to, že parlament má pouze tuto možnost být konzultován, co se týče rozhodnutí o organizování a o fungování veřejné služby, která vám bude podléhat? Samozřejmě, že nyní eh, mám na mysli nejen tu rozpočtovou a statutární část, ale eh, Jedná se i o konkrétní organizaci a o fungování této budoucí služby pro vnější činnost. Děkuji paní Kopa. My voice. Děkuji. Já bych chtěla připojit svůj hlas k těm obavám, jež jste slyšela, ohledně zeměpisného zastoupení. Já jsem z malého státu, z Řecka. A opravdu bych ráda viděla v tom eh, konečném organigramu, který nám snad předložíte, aby tato služba nebyla opět tím, co velké členské státy Evropské unie zdominují. Chtěla bych vidět, jakým způsobem si s tou otázkou velkých států poradíte. A druhá otázka, čemu byste dala přednost, um, aby státy vysílali diplomáty, národní experty nebo ještě někoho jiného? Děkuji. Děkuji, paní Kopa. Paní pan Preta. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Mám otázku na paní místo předsedkyni, jak si myslíte, že tato služba bude v praxi fungovat? Kdy si myslíte, že budeme schopni říci, že tato služba v reálu existuje? Děkuji. Grazie, onorevole Preda. Děkuji panu poslanci Predovi za to, že hovořil tak stručně. Nyní pan Howard na jednu minutu. Uh, Děkuji, paní vysoká představitelko. Dvě věci. Jedna věc je, já doufám, a určitě žádný členský stát nechce platit více. Chci, aby to bylo rozpočtově neutrální. E, jak to dosáhnete? jak budou e, jmenované osoby členských států a ty multireprezentativní orgány, jak to se bude realizovat. A za druhé, nebudu odpovídat e, paní Hautala. My kluci eh, si rádi hrajeme s krabičkami, s políčky, máme rádi organigramy, eh, kde bude kdo eh, vysoko nebo nízko, jak to bude u lidských práv. Budete tam mít někoho, kdo bude zvlášť pro ně odpovědný, nebo jak to bude vypadat? Děkuji. Děkuji panu Howitovi. Poslední v prvním kole. Jedna minuta, to bude paní, pan, pan Kováček. E, paní Ašnové, jak už řekli mý kolegové, máte velice obtížný úkol vybudovat takovou silnou diplomatickou službu. Jak víte, mnohé státy se snaží tlačit na to, abyste měla více pracovníků. Ano, měla by být tam rovnováha jednak zeměpisná, jednak Eh, rovnováha ohledně pohlaví a je dobré, že eh, se snažíte zdůraznit, že to budete sledovat bedlivě, ale musí se udělat více. To se musí zapracovat do personálního řádu, tak jak je to v eh, komisi, aby tam bylo vše zakotveno přímo písemně, jednak zeměpisně, jednak genderově. A pak máte přes 130 misí v třetích zemích. Snížíte E, počet místních zaměstnanců, tak abyste mohla zvýšit počet diplomatů v těch misích? Jak to bude? Děkuji. A nyní dáme příležitost na odpověď paní místopředsedkyni. Prosím, pět minut. Thank you very much. Uh, Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane Mauro, já doufám, že jsem to řekla jasně. Parlament bude odpovědný ve všech rozpočtových otázkách. Já už jsem to popsala tímto způsobem. Já doufám, že jsem to vysvětlila správně. Omlouvám se, pokud tomu tak není. Finanční odpovědnost za rozpočtové záležitosti bude na straně Evropského parlamentu. Tečka. Čili cokoliv děláme interně, budeme muset vždycky požádat Evropský parlament, aby nám to schválila. Já s tím souhlasím, paní Kopa dominace velkých států. Já samozřejmě nechci, aby došlo k nějakému dominantnímu postavení velkých států. Musíme ovšem zajistit, aby jsme se cítili jako v Evropě. A toho dosáhneme tím, že tam uvidíme zastoupeny všechny země, genderové zastoupení, to znamená všechny tyto věci, ve které věříme, tam prostě budou a já k tomu věřím rovněž zda půjde o diplomaty nebo národní experty, to je na rozhodnutí členských států. Oni mi předloží životopisy a já udělám to konečné rozhodnutí ohledně vedoucích delegací, zaměstnaneckého zastoupení. Ovšem je to na nich. Já jsem pouze požádal, aby to byly nejkvalitnější lidé. Paní Predo, datum fungování, bude to postupný proces. Já se pokusím zajistit termíny, tak jak jsme je stanovili na radě, to znamená tak, aby ty první dokumenty, rozhodnutí mohla být přijata včas. Parlament bude muset udělat svůj díl práce, abychom mohli začít fungovat. Ovšem bude to postupný proces. Budou to delegace komise, které budou konvertovány nejdříve, poté bude muset zajistit zaměstnance pro ten budou, pro to budoucí fungování. Bude to postupný proces a postupně budeme muset rovně zajistit efektivnost fungování, pokud je rozpočtovou neutralitu. Souhlasím s vámi, pane Hewitte. Ovšem, pokud to, pokud to opravdu dodržíme do poslední litery, tak budeme mít pro každou delegaci asi dva lidi. Členské státy jsou si toho vědomí a vědomé rovněž a dochází k určitému tlaku, abychom to řešili. Samozřejmě, že si vážíme podpory Evropského parlamentu. Budu vděčná, pokud nás to v tohledu podpoříte. Lidská práva? Já chci, aby to bylo průřezově všude. Hovořím s odborníky v této oblasti, těším se, že i vaši odborníci mi poskytnou nějaký názor na tuto věc. To znamená, jak zajistit, aby lidská práva byla průřezovými, průřezovým um, prvkem všech politik. Já vím, že je zásadní, aby to nebyl pouze jeden člověk, který bude odpovědný za lidská práva, ale všude, aby to bylo, pokud jde o asistenci, pomoc, mm, vzdělávání a tak dále. Ve všech strukturách, ve všech našich politikách by to mělo být přítomno a já se snažím v současné době analyzovat možnosti, co možná nejlepšího zakomponování do všech oblastí. Další otázka geografické genderové zastoupení, aby to bylo i v těch interních personálních pravidlech Pokud je o snížení těch místních zaměstnanců, jejich počtu, tak to nevím. Oni pod, nám poskytují obrovské, obrovský půl vědomostí, znalostí. Nechtěla bych tímto vyslat nějaký špatný signál. Chci vytvořit službu, která bude schopná to všechno spojit a zároveň reagovat nebo jak se mm, fungovat a zároveň reagovat na, na konkrétní záležitosti všech zemí, ve kterých budeme, ve kterých budeme přítomní. Děkujeme, vážená paní místo předsedkyně, a nyní druhé kolo. Pan Ži, jedna minuta. Děkuji, pane předseda. Já jsem osobně velice spokojen s tím vaším prohlášením, že se budeme snažit dodržovat zeměpisnou rovnováhu a i meziinstitucionální rovnováhu. A pak jste řekla, že členský stát má vždy vysílat toho nejlepšího kandidáta. Nemáme tady žádné profily, tedy například chceme odborníky pro krize. Ale eh, takový člověk nemůže být všude nejvhodnější. Jsou tady určité potřeby, jimž chceme vyhovět v té externí politice, a druhá věc, o níž jsem se chtěl zmínit, rovněž reaguji na to, když jste řekla, že ti, kdo budou vysokého představitele reprezentovat, to je e, zvláštní věc. To je jiná věc. A já se ptám, v jakém smyslu je jiná. Budete mít své zástupce, například energetická bezpečnost. To se k ní pak bude vyjadřovat. Děkuji. Grazie, onorevole Gib. La parola all'onorevole... Děkuji nyní má slovo pan Atkins na jednu minutu. Pane předsedo, na začátku bych chtěl se zeptat na technickou záležitost. Nebudeme my pak nebudeme mít možnost se vůbec ptát na to zasedání Rady eh, pro zahraničí. Eh, já jsem se snažil tu diskusi z toho programu stáhnout o tomto druhém tématu eh, abych už tu situaci eh, nekomplikoval, eh, to bude až na dalším zasedání, tedy bych rád k té první. Evropa už se nepočítá ve vztahu k Rusku či Číně či Spojených státech. A v roce 2005 skupina pro mezinárodní krize, tam bylo řečeno, že Evropa bude mít silnější váhu pouze díky lepší koordinaci a e, díky plnému sortimentu nástrojů e, mezinárodně politických, včetně vojenských. Můžete mi říci, jak ta EEAS e, tuto kohezi, tuto soudržnost nabídne, když vidíme, s jakými obtíží se vůbec dokážou ministři zahraničí dohodnout mezi sebou o čemkoliv, zejména protože už máme celou řadu velice obtížných oblastí, například Střední východ, kde se nikdo nedokáže postavit Izraeli, nemluví o reakci na problém, jak to dokáže EEAS. Grazie, onorevole Atkins. La parola... Děkuji, pan Atkinsovi. Nyní pan Weber na jednu minutu. Lady Ashton, one of the... Paní Ashtonova jedním z témat, kde do něhož investuje Evropská unie hodně peněžních prostředků i lidí, je monitorování voleb. Přesto však si myslím, že nemáme tu viditelnost, která by odpovídala těm snahám ani v regionech, do nichž jezdíme. Jezdíme sice a vědí o nás vlády těch zemí, ale nikoli ty regiony, určitě ne v Evropě. A moje otázka zní, kde bude mít své místo e, to, ta pozorovatelská služba pro volby v té nové EEAS. Děkuji paní Weber a nyní má slovo poslanec Janec, předseda konference, předsedu delegaci. Děkuji. Paní Aston, vy jste hovořila o tom trojuhelníku parlamentu, radě a komisi. V rámci parlamentu se zdá, že eh, rozvoj účinné diplomacie, eh, na to máme tedy konferenci předsedů pro eh, mezinárodní delegace a řekl bych, pokud budu užívat terminologii, jsou takovým konglomerátem parlamentní diplomacie. Je to nástroj, který i paní vysoká představitelka může eh, využívat, nebo řekněme, musí jej brát v potaz. Je nás kolem 40, rozhodně nemluvím jenom sám za sebe, je nás kolem těch 40 osob, kteří mohou tedy společně s paní vysokou představitelkou, společně s radou, společně s komisí pomoci rozvíjet tuto politiku. A rád bych tedy věděl, jak vy nahlížíte na tuto spolupráci v rámci institucí. Děkuji panu poslanci Janisovi a nyní pan poslanec poslanec Sarius Volsky. Eh, Děkuji. Paní Aštonova, já mám jednu otázku. Jak reprezentativní bude vysoká představitelka, pokud její eh, služba EEAS není reprezentativní pro 27, velké, malé, jich, sever a tak dále. Posledně, když jsme se ptali na zeměpisné zastoupení, vy jste řekla, že se bude nabírat podle zásluh, podle kvality, jako by to byl protiklas pak mluvíme o kompetencích, o pravomocích, ale to není zeměpisně neutrální. Tady máte riziko, že si znepřátelíte některé, pokud ne většinu členských států. Ehm, tady musíme mít jednak věrohodnost, jednak legitimitu a e, legitimita vede k síle. Nechceme silnou EAS. Zeměpisné zastoupení e, by mělo být nikoli pouze e, formalitou, ale mělo by být závazné. V komisi to máme, v radě máme, v parlamentu máme takové rovnovážné zeměpisné zastoupení. Proč ne v EAS? Omlouvám se, pane poslanče, nicméně Nemohu vám umožnit více řečnické doby. A nyní na pět minut má slovo na, paní předsedkyně, aby ho zodpověděla. Uh, děkuji za slovo. Tak, první kolega, pravděpodobně jsem to jméno nevyslovila správně. Omlouvám se. Geografické zastoupení, já už jsem o tom hovořila několikrát, to je jedna z priorit i pro mě. Chápu to, chápu tyto obavy, chápu, chápu, jak důležité je, aby eh, jste byli zastoupení v rámci této služby. Ovšem budeme muset počkat, budeme muset počkat, jak to bude všechno fungovat, ale ještě jednou vás chci ujistit o tom, že jsem si toho vědoma, že na to budu dávat pozor. Samozřejmě, i pokud hledáme nějaké odborníky na konkrétní oblast, to přece nemůže být nějaké Eh, nějaké náhodné, já už jsem se o tom zmínila, já chci opravdu ty nejlepší pro konkrétní oblasti. Samozřejmě, že to, co budeme potřebovat v Jemenu, bude něco jiného, než to, co budeme potřebovat v Číně civilní aktivity zase které budeme požadovat pro krizové situace a tak dále. To je samozřejmě, že tam budou jiné schopnosti, jiné dovednosti potřeba, ovšem chceme ty nejlepší, chceme kreativní, tvůrčí, uh, Eh, lidi, kteří budou schopni opravdu se dívat do budoucna a pracovat tímto způsobem. Tři zástupci, to je, to je návrh, o kterém jsme začali diskutovat. Samozřejmě, že ostatní instituce budou mít rovněž svůj pohled, bude muset vytvořit určitý mechanismus, jak to provést. To, to to politické zastoupení, to jsem pochopila jasně, já to akceptuji. Jakým způsobem toho dosáhneme, to ještě musíme projednat. Energetická bezpečnost, to bude s panem Ettingerem, s jeho eh, protože ten bude odpovědný za toto portfolio. Samozřejmě, že budeme ve spojení, je to záležitost, která je z politického hlediska nesmírně důležitá, nebo z hlediska jednotlivých politik. No, Evrop, s Evropou se nepočítá, pane Atkinsi, ne, ne, nepočítá. To ano, ovšem ta koheze, kterou navrhujeme, Eh, měli bychom zajistit, aby měla větší dopad na naše strategické vztahy s Čínou, Spojenými státy, Ruskem a měli bychom mít kapacity přímo na místě to provést. A já mm, si myslím, že ano, že mm, tyto možnosti máme. Jeden příklad. 27 zemí, náš pohled na Blízký východ 8. prosince jsme přišli s určitými závěry a arabský svět Ehm, i Izrael to pochopil jako nesmírně důležitý, důležitý prvek a já jsem najednou zjistila, jak nesmírně důležité je, že jsme měli tento společný pohled a přímo na místě v Reálu jsme to mohli provést. To znamená to, že já si myslím, že ta naše schopnost, kapacita podporovat přímo na místě tímto jedním hlasem i mm, například řekněme budování kapacit na palestinské straně, to bude nesmírně důležité. V této oblasti bychom měli hrát a budeme hrát důležitou roli. Já myslím si, že jsme za to opravdu to i uznávají. Myslím, dále je to kvartet, řekněme, možnost zastoupení Evropy v Rusku, to, že jsme vystupovali jedním hlasem. Další příklad, i to dalo velice jasný signál tomuto kvartetu OSN, Spojené státy, Rusko, to všichni to uznali. Toto jsou opravdu jenom pouze jednoduché příklady, ovšem podporují to co jsem řekla. Dále monitorovací mise, paní Weber, zda bychom eh, je neměli zviditelnit ještě více. Ano, máte pravdu, je to práce, kterou provádíme na místě, je to práce, která, kterou si cení všichni, ovšem měli bychom ji zviditelnit, to máte pravdu a já jsem nesmírně vděčná všem, kteří se zúčastnili takový misi, aby mi budu jim vděčná za jakékoliv názory a stanoviska k tomuto bodu. Interparlamentní vztahy, pane Vanesi, to je nesmírně důležité. Pokud chceme zlepšit naše bilaterální vztahy, tak samozřejmě to bude hrát velikou roli, těžit z vašich zkušeností. To já doufám, že budu moci využívat vaše zkušenosti a že mi to pomůže v tomto ohledu. Geografické zastoupení, pane Zariuši Bolský, ano, aby to nebylo jenom na papíře. Jistě, když máte 27 komisařů, tak to je mnohem jednodušší, to je jasné v rámci naší vnější služby se pokusím o to, aby to postupem času opravdu odráželo toto geografické zastoupení. Vím, že mnoho zemí poukazuje na to, že nejsou dostatečným způsobem zastoupeny a já to změním. Všem samozřejmě, že já nebudu slibovat nějaká konkrétní místa konkrétním zemím, nebo že budu řešit nějaký, nějaké konkrétní problémy jednotlivých zemí přes noc. To samozřejmě ne, nemohu udělat, ovšem budu potřebovat více času, ale slibuji vám, že to udělám. Děkuji, paní předsedkyně. Nyní pan Severin na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Pane předsedo, paní předsedkyně. Jste tady vlastně ve smyslu dvojí eh, reprezentativity a trojí odpovědnosti. Nemáte pocit, že ti, jež mají reprezentovat vás, tedy vaši zástupci, by měli být stejné aspekty té eh, mnohotvárné jednak reprezentativity a jednak legit legitimity eh, a pro ty, jež říkají, že to není ve smlouvě, já říkám, že smlouva to ani nezakazuje. Eh, děkuji panu Severinovi a nyní dávám slovo paní Andrik je na jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Paní místo předsedkyně, moje otázka se týká eh, realizace Lisabonské smlouvy a reprezentace Evropské unie v multilaterálních fórech, zejména ve Spojených národech. E, minulý týden jsme se vrátili z Ženevy, to byla delegace pro lidská práva a tam nám říkali velvyslanci, že pracují, aniž by měli instrukce z Bruselu, ani ze svých hlavních měst. A my chápeme, že je velkou výzvou plná implementace Lisabonské smlouvy, ale v Ženevě oni mají veliké, velice omezené zdroje, máme tam mnohé instituce, spadají do různých oblastí těch pravomocí a Evropská unie má pouze status pozorovatele, jako taková není členem těchto orgánů, takže tady bych velice ráda slyšela, co k tomu máte, eh, co říci. Děkuji, pan Dav, na jednu minutu. Uh, uh, uh, eh, pane předsedo, děkuji. Jmenovat politické zástupce. V té otázce souhlasíte, že bychom mohli uplatnit článek 33, abychom toho mohli dosáhnout. Za druhé, porovnáme-li přístup rady k ustanovení EEAS a přístup komise. Co se vám zda obtížnější z vašeho hlediska. Děkuji poslanci Dafovi. Nyní pan poslanec Van Orden na jednu minutu. Um, Dobré odpoledne, paní Baronko. S potěšením slyším, eh, že vlastně vše je důležité. A obtíž spočívá v tom, že ambice evropské integrace je že vlastně spolknou postupem času národní velvyslanectví, což je opravdu nebezpečné. Navíc mají e, tlusté rozpočty a dokonce britské ministerstvo zahraničí nyní trpí nedostatkem zdrojů. A nyní chcete vstřebat eh, nejinteligentnější a nejlepší. Říkáte, že chcete utvářet EEAS, jako kdyby to bylo GD komise, což by bylo téměř potěšitelné, kdyby EEAS mělo úlohu efektivnějšího dodávání eh, rekonstrukce,